prodloužení mandátu za schválené. Vy jste... Co? Vy, co chcete říct? Musíte mi to říct, co chcete říct. Aha, tak to bylo nedorozumění. Omlouvám se, tedy považujeme to za schválené a budeme pokračovat. Zpráva Elena Kadeka. Umrtnost v oblasti rybolovu. Jmenovité hlasování zahajuji hlasování. Konec hlasování. Konec hlasování. Eh, přijato. Dále zpráva eh, Geringer de Orenberg. Opět jednotné jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Tiziana Begin. Takže jednak dohoda EU-Švýcarsko, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. A teď Norsko, opět Tiziana Begin. Opět jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Dále zpráva Věgaš. Jmenovitě zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Zpráva Aguilera Garcia. Jmenovitě opět zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Dále zpráva Kaputo, eh, jmenovitě zahajuji hlasování. Konec hlasování. A opět je to schváleno. Zpráva Rodust, víceletý plán pro populace žijící přídně v Severním moři a rybolov užívací tyto populace máme návrh zamítnout, návrh komise. Takže hlasujeme o tomto zvednutím ruky. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To je zamítnuto. Teď má slovo... A pardon. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Teď tady budeme hlasovat jmenovitě. A ne, přece jen. Slovo má paní Hazekamp, omlouvám se vám. Bez mikrofonu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych chtěla odkázat na článek 59.3. Chtěla bych poprosit kolegy, aby hlasovali pro kompromisní text. Má frakce chce říci, že e, tento text ohledně plánu pro Severní moře jde proti e, návrhu OSN, jde až příliš daleko nad rámec mandátu, který parlament dostal na základě vyjednávání mezinárodních environmentálních organizací. Chceme zachránit tyto rybolovné stavy, třebujeme zachraňovat Severní moře a tím pádem musíme říci ne. Dobře, takže budeme hlasovat jmenovitě, říká pan předseda. Kdo je pro? E, pardon, zahajuji hlasování. Konec hlasování. A to je přijato. Já se omlouvám. Zdá se, že to je zmatení. Jenom to, o čem jsme hlasovali, aby se to vyjasnilo, byl návrh paní Házekamp. Takže ještě jednou. Zahajuji hlasování k návrhu paní Hazekamp. Kdo je pro? A ono to bude jmenovité. Konec hlasování. A to je zamítnuto. Dobře, takže budeme pokračovat jmenovitým hlasováním ohledně 103. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. So once again the vote is open. Tak dobře, ještě jednou zahajuji hlasování. The vote is open now. Tak teď už zahajuji hlasování. The vote is closed. Konec hlasování. To je přijato. Pokračujeme návrhem 104. Zvednutím ruky, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Teď zpráva Moran Chartier Jongerius. Pokud vím, tak pan Martán žádal o slovo, kterému nyní dávám. Děkuji vám, pane předsedo. Co se týče zprávy z trialogu, tak jsme proti a chceme, aby se hlasovalo o všech pozměňovacích návrzích, prosím. Uh, Dobře, takže o tom budeme hlasovat zvednutím ruky, kdo je pro, proti, zdržel se, to nebylo přijato, takže budeme hlasovat jmenovitě k návrhu 39. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Teď zvednutím ruky návrh 55. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Teď budeme pokračovat eh, hlasováním ohledně zprávy Engström. Jmenovitě zahajuji hlasování. Konec hlasování. That has been approved. Přijato. Jako další zpráva Scott Cato. Opět jednotné hlasování, jmenovitě zahajuji hlasování. The vote is closed. Konec hlasování. To je přijato. Vy chcete slovo, předpokládám. Tak prosím. Pane předsedo, protože dvě poslední agendy byly velice komplikované, byly nám zvláštně předloženy a následně jsme byli dezorientováni, když jsme hlasovali nad závěrečnou verzí u vysílání pracovníků. Vy jste neřekl, o čem hlasujeme, řekl jste jenom, že hlasujeme. Tak prosím, abyste se jasně vyjadřoval, abyste nám jasně řekl, o čem se hlasuje. Prosím, abychom ověřili Paní Jazlověcka, nezlobte se, nemáte pravdu. Když jsem zahajoval hlasování, tak jsem jasně řekl, čí zpráva to je. Řekl bych, že to bylo naprosto jasné. Hlasovali jsme a většina byla jasná. Paní Jazlověcka, nezlobte se. Budeme pokračovat. Budeme pokračovat hlasováním ohledně zprávy Guteland. Opět jedno hlasování, jmenovitě. Zahajuji hlasování. The vote is closed. Konec hlasování. A je to přijato. Tím jsme skončili s hlasováním, teď přejdeme k vysvětlování hlasování. Ocenil bych, kdybyste nám e, umožnili klid na tuto práci. Mrs. Uh, Toya, you have a... Uh, Paní Toja má procesní poznámku. Pane předsedo. Milí kolegové, ti z vás, kteří se nehodlají zúčastnit vysvětlování hlasování, buďte tak laskaví k nám ostatním, opuste sněmovnu co nejtišeji. Paní Toja, máte slovo. Děkuji, toto je k pořadu jednání. My Eh, tedy na začátku zasedání jsme zde zaznamenali takovou show velice vážných slov ohledně jednoho členského státu EU. Chtěla bych vyzvat k úctě vůči sněmovně. Neřekla bych, že toto je to pravé místo mluvit takto neuváženě. Slyšeli jsme zde velice vážná obvinění. Já bych chtěl zopakovat, chtěla zopakovat, že má země je země s ústavou, s prezidentem, který se zaručil za respektování ústavy ve světle možných útoků na tuto ústavu vůči jejímu možnému pošlapávání. My respektujeme eh, princip vlády práva a v posledních dnech Itálie ukázala, že je schopna se hájit, hájit právní stát. Takovéto projevy jsou neakceptovatelné. Je to vůči všem, kteří by chtěli takto útočit na naše instituce. Ano, bereme to na vědomí, rád bych připomněl, že já jsem panu kolegovi slovo sebral, nejednalo se o procesní námitku, takže jsem mu e, vypnul mikrofon a cokoliv na mikrofon bylo řečeno, to můžeme analyzovat. Nicméně samozřejmě bez e, následného tlumočení jsem nerozuměl. Nicméně bereme e, vaši námitku na vědomí, bylo to nepřípustné, proto jsme jim vypnuli mikrofon pánům kolegům. Takže vysvětlování hlasování nejprve, nejprve ke zprávě Aguilera Garcia jako první dostane slovo na dvě minuty paní Damáto. Máte slovo.